Allora, buon pomeriggio, noi riprendiamo subito il, eh, il dibattito. Dobré odpoledne, hned se pustíme do práce. jak už jsme řekli dnes eh, ráno, budeme se zabývat tedy druhou částí dnešního zasedání, neboli budeme zkoumat způsoby zlepšování součinnosti a spolupráce mezi institucemi a orgány zapojenými do boje proti organizovanému zločinu na státní, unijní a mezinárodní úrovni. A v tuto chvíli eh, tedy nás čeká první téma a eh, to bude spolupráce z eh, Itálií. Bude to pan Pietro Grasso, státní zástupce pro boj proti organizovanému zločinu a koordinuje tedy vyšetřování týkající se organizovaného zločinu. Chtěla bych poprosit pana státního zástupce, aby eh, stručně pohovořil o spolupráci mezi institucemi a agenturami, které se věnují boji proti organizovanému zločinu, potažmo mafii. Můžete nám sdělit, jak italské orgány na tomto eh, pracují, jak spolupracují se svými kolegy na mezinárodní či evropské úrovni. A po té, co tedy promluví pan státní zástupce, dáme slovo koordinátorům za politické skupiny, následně bude odpovídat pan eh, státní zástupce a poté ještě bude jedno kolo otázek. A teď vám předávám slovo, pane státní zástupce. Děkuji vám. Nemohu svůj projev začít, aniž bych s dojetím vzpomněl na Giovanniho Falconeho, což byl soudce zabitý mafií v roce 92 a který spatřil v mezinárodní spolupráci jediný způsob toho, jak efektivně a konkrétně globálně bojovat proti eh, nadnárodním zločineckým organizacím. S mnoha těmito pocity dnes tedy předstupuji před váš výbor. Po mnoha, mnoha eh, letech, eh, kdy docházelo tedy k zabíjení a mnoha ozbrojeným útokům, Eh, došlo k uskutečnění toho snu, který měl Falcone a který neviděl se uskutečnit, neboli začátek cesty, který povede, která povede eh, ke globálnějšímu eh, hodnocení organizovaného zločinu s cílem lépe harmonizovat národní legislativu nebo vnitrostátní legislativu. Jako státní zástupce pro boj proti organizovanému zločinu sleduji vývoj těchto eh, zločineckých jevů a mohu tedy eh, prohlásit, že Falcone byl vynikající, ale nepříliš eh, vyslyšený prorok. Tradiční organizace mafiánského typu jako Cosa Nostra, Camora, v Neapoli, v Kampánii nebo Drangheta, která pracuje v Kalábrii nebo pochází z Kalábrie, sice jsou vázány k určitému území, které silně kontrolují, ale postupně rozšiřují a rozšiřovali své zóny zájmu a vlivu a využívají příležitosti, které poskytuje ekonomická globalizace a šíření technologie. Spojují se přitom se zločineckými uskupeními z jiných zemí, jako například s kolumbijskými a mexickými kartely, s americkou kosounostrou, s tureckou mafií, ruskou mafií, nigerijskou mafií, albánskou mafií a mafiemi eh, nebo zločineckými uskupeními eh, z východní Evropy, ze Srbska, Kosova a podobně. Všechny tyto zločinecké činnosti se často objevují, stále častěji objevují jako jakýsi organický systém souvisejících a spolupracujících eh, prvků, které mají mezi sebou dohody a eh, společně tedy spravují svou nelegální činnost. Koordinují využívání financí, osob, prostředků, uzavírají mezi sebou pakty o neutočení rozdělují si mezi sebou trhy a e, zóny vlivu. A to nejen e, v rámci toho tradičního obchodování s narkotiky nebo s praním špinavých peněz, ale i při všech dalších e, kriminálních příležitostech, jež dnes mezinárodní pole působnosti poskytuje. Mafie se Eh, nechají vést všemi změnami a tendencemi v geopolitických faktorech. Snaží se v těchto změnách dosáhnout toho nejvhodnějšího, nejstadnějšího zisku a současně takto i přímo či nepřímo ovlivňují samotné geopolitické procesy. Moderní organizovaný zločin poskytuje celou škálu služeb potenciálním klientům. A z tohoto pohledu, pohledu se příliš neliší od normální podnikatelské činnosti. Činnost mafií eh, v podstatě souvisí eh, s poptávkou po statcích a službách nelegální povahy. A Vývoj této poptávky je také jedním z faktorů, který ovlivňuje změny v kriminálních strukturách. To tedy platí o současné tváři organizovaného zločinu. Stále více se tedy podobá nadnárodnímu obchodnímu podniku a vyznačuje se simultánním poskytováním eh, různých druhů služeb a eh, statků, každopádně tedy nelegálních. Je to například eh, Eh, obchodování eh, s narkotiky, výbušninami, zbraněnami či lidmi. Objevuje se nám z našich údajů nový údaj, tedy nová skutečnost. Eh, velké organizace, které měly tradiční hierarchickou strukturu, se pod tlakem pořádkových sil dokázaly rozvinout do malých drobných sítí, takových buněk, aby byli flexibilní a mohli dobře operovat, podobně jako teroristické skupiny. Takže se skládají ze tří maximálně pěti osob, eh, které jsou od sebe značně odděleny a eh, navzájem nejsou tedy eh, informovány o své činnosti. To znamená, když je takováto síť, že takováto buňka může být rozpuštěna a nahrazena, aniž by ponechala stopy čímž zaručují kontinuitu eh, v, ve svém podnikání, aniž by tím ohrozili svůj trh a tu kriminální organizaci, která stojí za nimi. I v případě, že někdo z nich bude zadržen či zatčen. Právě proto je zapotřebí postihovat uskupení zločinecká, která se nacházejí na vrchních patrech těchto organizací jejich činnost je tak se jako náboženství. Jsou to lidé, kteří neznají hranice ani vlast a mohou eh, měnit eh, své místo působení eh, častěji než teroristé. Každá nelegální činnost samozřejmě generuje prostředky, které pak jsou přeprány. A organizovaný zločin se těžko odhaluje. Stávající ekonomická krize, zejména související eh, s nedostatkem hotovosti, je vynikající příležitostí pro mafie, eh, protože ty mají neustále velké toky čerstvých peněz a mohou se takto šířit na další eh, kriminální trhy. Což nejsou nutně jen ty, o kterých jsme hovořili, jako jsou narkotika a zbraně. A na těchto nových trzích mohou získávat nové zisky s menším nebezpečím závažných sankcí, protože nejsou ještě patřičně sankcionovány v jednotlivých státech. Právě proto, že se jedná o nové druhy zločinného podnikání, ať už je to tedy obchodování s lidmi, se zbraněmi, padělanými léky, nebezpečným odpadem, uměleckými díly, přírodními zdroji, a na Těmi nedávnými jevy eh, jsou například digitální zločiny a námořní piráctví. Zatímco závažná krize právního systému mm, eh, při uvěrování, poskytování úvěru eh, umožňuje lepší podmínky pro lichvu. A tímto ještě více znepokojivým způsobem poskytuje mafii větší finanční účast v malých a středních podnicích, které často se stávají tímto způsobem e, kostrou e, systému produkce. Proto v posledních letech boj proti nadnárodním kriminálním organizacím v Itálii se konkretizoval prioritně ve strategii e, odhalování nelegálního, nelegálně získaného majetku prostřednictvím obstavování a konfiskování tohoto majetku i v preventivním eh, postupu. Už jen proto, že se jedná o nebezpečí pro společnost. Nebylo to tedy v důsledku konkrétního eh, rozhodnutí soudu. Jednalo se tedy o opatření zaměřené na eh, sociální prevenci. Výsledky, kterých bylo dosaženo, jsou vynikající. I díky zákonu, který umožnil eh, našemu úřadu, a to je Národní eh, ředitelství boje proti mafii, vést toto vyšetřování ohledně nelegálně získaného majetku Um, ze štěny byly za poslední dva půl roku hmotné i nehmotné statky podniky v hodnotě více než 40 miliard eur a hmotné statky za více než 4 miliardy eur byly konfiskovány. A to je tedy teď zvláštnost eh, italská. Došlo k tomu prostřednictvím Národní agentury, která byla nedávno vytvořena a byly určeny tyto prostředky na sociální eh, potřeby. A to prostřednictvím tedy sociálních služeb, využití těchto prostředků ze strany různých institucí a družstev mladých lidi, pro mladé lidi, tímto způsobem tedy prostředky odebrané mafií společnosti byly společnosti takto navráceny. E, sumy, ať už tedy byly na běžných účtech, nebo to byly nějaké akcie, e, nebo to byla hotovost, byly v hodnotě přes 2 miliardy eur a dostali se na e, jediný fond spravedlnosti, a část těchto finančních prostředků je takto rovně rozdělena mezi ministerstvo vnitra a spravedlnosti právě proto, aby bylo možné financovat boj proti organizovanému zločinu. Tímto byl vytvořen takový eh, pozitivní koloběh, jehož prostřednictvím právě v době krize se snažíme najít prostředky k tomu, abychom mohli nadále postupovat v naší práci a nemuseli zpomalovat v boji proti organizovanému zločinu. Objevují se stále nové eh, přepravní kanály eh, peněz a stále mm, důvtipněji se skrývají eh, prostředky. V, ve světě je spousta fiskálních a bankovních rájů. A to všechno umožňuje Eh, snadnější praní špinavých peněz. Organizovaný zločin se diverzifikoval a dosáhl makroekonomických rozměrů. Dosáhl ilegálních eh, globálních rozměrů. Ilegální zboží se vyrábí na jednom kontinentu, eh, přepraví se na jiný kontinent, tam se prodává toto zboží a následně je prodáno, uvedeno na trh ještě ve třetím eh, nebo na třetím kontinentu. Poznatky a důkazy o těchto skutečnostech se vyskytují v různých zemích, eh, kde tyto, tyto produkty jsou vyráběny, kudy jsou převáženy nebo spotřebovávány. Takže bez plné spolupráce, která by využívala nové technologie a využívala právní nástroje, které už se osvědčily pro koordinovaný vývoj souvisejících vyšetřování, nelze dosáhnout žádného rozumného úspěchu. Úsilí o zamezení organizované zločinnosti je v Itálii trvalé. A naše legislativa vnitrostátní patří k nejkompletnějším a nejvýkonnějším, ale bohužel ne pokaždé se nám podaří dosáhnout adekvátní spolupráce s jinými zeměmi. Já si vždycky říkám, že jsme přispěli k výrobě jedu eh, té, toho organizovaného zločinu a našli jsme protijed. Ale nedaří se nám eh, dovést další země k tomu, aby jej využívali tento protijed. Takže to jsou země, kde existuje zločinnost organizovaná, eh, ale spíše to funguje tak, že zločinnost jako taková nezná hranice a nezná rozdíly mezi zeměmi. Pro mafiánce nebo pro ty, kdo obchodují eh, s drogami a se smrtí, kteří ničí mladé generace, by ve světě neměly být žádné možnosti úniku, anebo by neměly existovat státy, které by jim zaručovaly beztrestnost. Máme za to, že tak jako zločinci už neznají hranice pro své nelegální obchody, tak by měly jednat i státy, aby konkrétně a účinně spolupracovali v oblasti soudnictví. Totiž ještě není dokončena eh, globalizace právních systémů. Pokročilý charakter italské legislativy v oblasti organizovaného zločinu, jak je známo, spojuje tedy s předpokladem hm, patřičných tedy eh, druhů trestné činnosti, eh, které se zaměřují na boj proti jednotlivým eh, protiprávním aktům. Ehm, k ním tedy přidružuje i obecnější formy působení které je nelegální, ať je to 416a, tedy článek 416a, a, nebo další. Tuto naši zkušenost samozřejmě musíme využívat i šířeji. Bylo by zapotřebí, aby ji přijali i jiné e, státy, aby viděli před sebou tuto e, vizi, protože se jedná o druh zločinnosti, která spojuje více různých aktivit. A lze předpokládat, že v, takové, eh, v takovém uskupení, eh, které eh, má působit tedy v oblasti organizovaného zločinu, a to na základě textu, který byl už přijat v plénské úmluvě z roku 2000. Je třeba podporovat centralizované vyšetřování ze strany nějakého orgánu, jako je například náš úřad pro boj proti mafii nebo organizovanému zločinu, tak abychom mohli podporovat racionalizaci, aby nedocházelo k překrývání eh, v práci policejních složek. Eh, v Itálii soudy totiž přímo vedou vyšetřování eh, soudní policie. Uchováváme tedy tento centralizovaný systém, který umožňuje vést vyšetřování, které bude užitečnější i k lepší kontrole nad teritoriem eh, v jednotlivých eh, soudních, eh, soudně příslušných teritoriálních oblastech. To je důležité například v oblasti, kdyby nedocházelo ke koordinaci těchto činností ze strany těch nižších složek. Je také třeba vzít na vědomí, že je tu disproporce mezi bohatstvím a komplexností normativního aparátu, například i v mezinárodním právu, jako jsou mezinárodní úmluvy, eh, eh, rámcové dohody, anebo takové ty nástroje soft law, eh, a to jsou různé deklarace a podobně. Například se jednalo doporučení GAFI, z únoru 2012. Ehm, v tomto případě se to dá použít i pro boj proti ehm, organizovanému zločinu anebo proti praní špinavých peněz. Je ale třeba také eh, využívat prevenci a využívat také represi eh, týkající se akumulace nelegálně získaných finančních prostředků. Nicméně zde není eh, správná proporce mezi eh, tímto a normativou, která byla vytvořena Evropskou eh, unii. Je tu několik příčin, já je jen tak stručně projdu a tento dokument vám pak ponechá, abyste se s ním mohli podrobně seznámit ve výboru. Abyste mohli si tedy podrobně pročíst, Eh, odůvodnění těchto příčin neefektivnosti systému. Samozřejmě obtížné dosáhnout rychle spolupráce, tak aby byly lokalizovány eh, kapitál nebo jmění, eh, aby bylo například zjištěno u bank, jaké údaje mohou poskytnout. Některé, některé členské státy mají centralizovaný systém, eh, národně centralizovaný systém zpráv eh, nebo výkazu poskytovaných z bank a z finančního systému. Stejně jako nedostatečně jsou transponovány stávající nástroje zaměřené na konfiskaci eh, v jednotlivých vnitrostátních právních úpravách. To znamená, že 19 států ze 27 už provedlo tuto transpozici. Tento implementační eh, systém, který není tedy eh, kompletní, neumožňuje hladké provádění těchto, eh, těchto norem. i tam, eh, nebo v těch státech, kde už došlo k transpozici norem, ještě není všechno ehm, hotovo, protože eh, tam ještě nedochází třeba k plnému uznání nebo neomezenému vzájemnému uznávání eh, soudních rozhodnutí, takže pak se aplikují stejné věci jinak v jednotlivých členských státech. To samozřejmě má dopad na efektivitu těchto nástrojů. A má to paradoxní dopad. Téměř všechny země například už přijali eh, to, že bude možné eh, provést kon, ekvivalentní konfiskaci. To znamená, že bude možné tedy dostat se k majetku eh, obviněného nebo odsouzeného v případě, že není možné se dostat k majetku tohoto člověka v zemi, kde onen trestný čin způsobil. To je tedy nedostatek, eh, který nám eh, neumožňuje eh, dospět k tomu majetku, který leží na území jiného členského státu. A to má zase své důsledky. Takovýto majetek, který pochází z trestné činnosti, zůstává na území cizího státu a může tedy negativně ovlivňovat eh, ekonomiku nebo život státu a tímto tedy eh, být na újmu občanům celé EU. Mezinárodní spolupráce tedy by neměla být chápaná jen jako povinnost pro státy. Ale je to také veliká příležitost k tomu, jak vytrhnout z kořenů eh, v jednotlivých národních systémech eh, tyto eh, zločinecké organizace. A to na základě mezinárodní solidarity a na základě sdílení možných problémů. Proto je zapotřebí, aby na národní a mezinárodní úrovni bylo učiněno další úsilí pro to, aby Boj proti organizovanému zločinu byl prioritou nejen na národní, ale i na evropské úrovni. Kýženým eh, cílem je, aby se jednalo na více úrovních. Jednotlivé návrhy totiž mají společný cíl zamezovat zakořeňování organizovaného zločinu v Evropské unii. Ano, jsou zde určité návrhy, které už se vydaly tímto směrem, například je to nový návrh směrnice Evropského parlamentu a rady o e, konfiskaci e, majetku pocházejících z trestné činnosti, tak jak byl e, předložen komisí a týká se tedy trestního práva. A my doufáme, že zrovna váš výbor bude také moci přispět k tomu, aby se co nejdříve došlo k vytvoření takovýchto legislativních nástrojů, které tohoto výsledku mohou skutečně dosáhnout. Další důležitá věc, kterou jsem chtěla zmínit, je přijetí opatření zaměřených na účinné politiky mm, boje proti korupci, zejména tedy korupce mezi soukromými osobami. To by skutečně mělo být takovým eh, společným, nebo tato legislativa mm, pro boj proti korupci mezi soukromými osoby by měla být takovým společným jmenovatelem v Evropské unii. Je třeba správně využívat eh, stávající nástroje. A myslím, že to už by se mělo, mohlo učinit ve všech zemích. Itálie se, se bude snažit co možná nejdříve schválit a převést do svého právního řádu celou řadu evropských norem, které stále ještě nebyly ratifikovány národními orgány. Na závěr bych chtěl ještě poznamenat, že um, účinnost těchto prostředků využívaných v boji proti organizovaným zločinu prochází nejen těmito novými perspektivami, ale především by neměly tyto nové nástroje Eh, oslabovat to, co již máme. Například je to směrnice Fratiny pro uchovávání eh, údajů o eh, telefonních komunikacích. V Italii jsme získali nyní informace o tom, že by se drasticky mohly snížit lhuty pro uchování těchto údajů. Například je zde návrh, aby hm, tato lhůta byla snížena na 6 měsíců, což naši práci, protože kdo pracuje tedy ve vyšetřování případu ví, že perspektiva 6 měsíců by bylo skutečným neštěstím pro účinnost vyšetřování organizovaného zločinu, protože by to zásadním způsobem omozilo možnosti vyšetřování. A nyní tedy nadešel okamžik, vzhledem k tomu, jak závažná je situace, jak nebezpečná je, že ta prohlášení o úmyslech by se konečně měla stát pravdou, skutečností, tak aby mezinárodní společenství jako jeden muž respektovalo práva a principy, eh, které jsou všeobecně uznávány, a aby se takto postavili útokům eh, zločinců, kteří nemají ani víru, ani vlast, eh, ani skrupule a kteří ohrožují budoucnost celého světa. Děkuji vám, pane státní zástupče, za váš eh, projev. Hned předám slovo koordinátorům na dvě minuty každému, jako nejdříve paní Matě EPP. Merci, madame la présidente. Děkuji, eh, paní předsedkyně, a děkuji za tuto prezentaci, která byla velmi ucelená a děkuji vám také, co podnikáte konkrétně. Mám na vás dva dotazy. První se týká hranic. Když eh, jsme poslouchali některé řečníky dnes dopoledne, kteří hovořili o tom, že se do Evropy dostávají třeba drogy z Jižní Ameriky a nebo zbraně přes Balkán, tak bych chtěl eh, vědět něco více o tom, eh, jak se díváte na problém hranic. Samozřejmě už v podstatě hranice uvnitř EU jako takové nemáme. A ptám se tedy, zda tato situace ovlivnila způsob fungování organizovaného zločinu uvnitř Evropské unie. Protože my máme pocit, že organizovaný zločin má možná větší dopad mimo Evropskou unii než přímo uvnitř. Druhá otázka. Zdá se, že máte dobré výsledky s vyšetřováním. Provádíte bilaterální vyšetřování snad také s jinými členským státem a máte také jistě velmi dobré výsledky Eh, se, se spoluprací s Europolem a Eurojustem. Chtěl bych se vás zeptat, jak se na tohle díváte. Děkuji za SAD, pan Kročeta. Děkuji vám, pane státní zástupče, za to, že jste přišel. Vy už jste mezi nás přišel vícekrát a vaše slova nám vždy pomohla, abychom mohli postupovat dál, tak abychom mohli vytvořit tento výbor a děkujeme za vaši, vaše úsilí. Hovořil jste o eh, geopolitických procesech, na níž také účastní mafie. Já se domnívám, že je zapotřebí se o tomto zmínit detailněji. I protože, když se hovoří o rozšiřování mafií po světě, Často se lidé domnívají, že mafie je v podstatě eh, sicilská, kalabrijská, italská a že tedy zaplnila celý kontinent. Ale já otevřeně to si myslím, že by bylo velice obtížné, nesmírně obtížné se domnívat, ať, ať jsou sebe víc tedy mocné tyto mafie, že by um, že by eh, měli takovou možnost, že by se zorganizovali tak, že by opravdu mohli eh, ovládat veškeré tyto nelegální obchody. Takže jsem se chtěla zeptat, zda z vašeho pohledu, pohledu tedy vyšetřovatele, vzhledem k tomu, že máme poznatky o mafiích, jak jsou organizovány v jednotlivých zemích, eh, zejména ve východní Evropě, ale kromě tedy východu Evropy, Eh, jak, eh, jak fungují tyto mafie v takzvaných oblastech, kde se, nebo zónách, kde se neočekává eh, pronik, pronikání těchto mafí, například v západní Evropě, nebo konkrétně v Německu, v Belgii. Já chápu, že tato moje otázka by, by vedla k traktátu o um, organizovaném zločinu. Ale můžete nám říct trošku něco o tom, jak se organizují eh, mafie v Evropě? I proto, aby, abychom my mohli lépe tedy provádět svoji práci. Mohl by se nám to říci. Děkuji dvě minuty za Alde, pan Newton Dunn. Thank you very much. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Máte, pane prokurátoře, velice těžkou úlohu a děkuji vám, že jste sem přišel. Co by vám pomohlo na úrovni Evropské unie? Přál byste si, aby byla jedna, jednotná Evropská prokuratura nebo aby byly jednotné trestní zákony na úrovni Evropské unie, aby tady bylo něco jako FBI, která by proti zločincům bojovala všude v Evropské unii? Chtěl byste, aby penalizace byla na úrovni Evropské unie stejná tedy ve všech členských státech, protože někde se třeba specializují v jedné činnosti na nějakou zemi, eh, kde to je snazší, nebo chtěl byste, aby byly evropské věznice? A co můžete doporučit, že my na tom budeme pracovat a tu práci máme mít hotovou příští rok? E uh, Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Jenom teprve před několika okamžiky jsme zrovna slyšeli, že v Evropě už nejsou hranice. Já musím říct si, že v kontextu této diskuse je tady celá spousta hranic, tele, technologické, telekomunikační, trestně právní, finanční, bankovní, profesionální jednotlivých povolání a veškerá ta pravidla a předpisy, která eh, se vztahují na, zdálo by se na povrchu, naprosto legitimní a biznesy a odvětové zájmy. Přičemž víme, že spousta eh, praní špinavých peněz a spousta podvodné činnosti jsou tam prováděna skrytě. Dělají to ti, kdo provádějí trestnou činnost. A mě by opravdu zajímalo, jak už říkal pan eh, Dan, jak bychom my vám mohli být nápomocni ve vaší práci. Vy jste v konkrétní zemi se zcela specifickým typem trestné činnosti a máte nepochybně velmi obtížný úkol. Proto by mě zajímalo, právě vzhledem k těmto hranicím, které tady existují a které u umožňují útočiště v rámci těchto hranic těmto lidem a jejich organizacím, tak co ještě můžeme udělat, abychom vám pomohli, ohled, co se týče tohoto výboru? Ten se zabývá celou širokou škálou eh, zájmu, trestné činnosti a míst, kde je provozována co je eh, ve vaší práci, co je jejím výsledkem, co vy můžete nabídnout Evropě, Evropské komunitě jako takové při řešení těchto problémů? La GUE, l'onorevole Sonder. Pan Sondergaard, dvě minuty za GUE. Eh, tak. Eh, nu emnet her. Děkuji. téma vlastně znělo, jak různé instituce a agentu, orgány v Itálii spolupracují pokud eh, tady probíhá eh, vlastně střed mezi těmi hodnými i zlými, tak je to eh, zcela jednoduchý konflikt, který by bylo možná těžké v něm zvítězit, ale lehké pochopit. Ale problém je, jestliže ti špatní infiltrují instituce těch eh, hodných. Jestliže tedy eh, instituce na 100% nezvládají Mafie je na administrativní úrovni, protože právě administrativní úroveň je eh, často infiltrována zločinci a to tež se týká i soudnictví. Mohl byste jako expert nám říci, jak to hodnotíte, do jaké míry je tomu v skutku tak podle vašich zkušeností a jaké zvláštní výzvy a problémy to představuje v kontextu boje s mafií? Pan Bogrec je za FD. Dvě minuty. Děkuji vám, paní předsedkyně. Samozřejmě nejen jako formalitu chci velice poděkovat eh, panu státnímu zástupci, eh, který svou jasnou analýzou a zejména svou eh, trvalou činností a úsilím poskytuje Itálii i Evropě, která sleduje tato témata bedlivě a s obavami, co se děje v boji hm, proti organizovanému zločinu. I protože může dojít k určité jaksi nákaze, jak bylo řečeno. E, myslím tedy, že je e, nutné i po té krátké institucionální zkušenosti e, v tomto citlivém sektoru boje proti mafii, což samozřejmě sebou nese i různé zodpovědnosti historické a politické, Nemyslíte si, že by bylo zapotřebí jasně promluvit o tématu, které nyní už se ocitá ve všech médiích? Italský stát jednal s mafií. Kam došlo vyšetřování v této věci? Kam až se dorazili? Můžete nám například eh, poskytnout dokumenty k, dokument, eh, k konzultaci, tak jak se to dělá v Itálii, například jen eh, jako dokumenty, které by byly vyhrazené, <clears throat> tak abychom u nás ve, výboru, ve výboru my jako Italové, kteří cítí tedy mm, potřebu, abychom se mohli podělit o vynikající schopnosti vyšetřování, prvotřídní e, kvalitě naše, našich zákonů o konfiskaci a dalšímu mm, postupu vůči majetku e, získanému trestnou činností. A e, také mm, normy, které se týkají práce policie, protože právě díky Eh, díky těmto normám a úsilí policie se podařilo dopadnout osoby, které si spokojeně žily doma. Je tedy třeba, abychom toto jasně mohli ukázat i dalším členským státům a abychom z politického a historického hlediska mohli ukázat pravdu. Děkuji. Slovo má zpravodaj Jakolíno na dvě minuty. Děkuji vám, paní předsedkyně. S velkým zájmem jsem si Eh, vyslechl vynikající projev pana státního zástupce. Osvětlil, jak eh, zisky z nelegální činnosti narůstají, až jsou skutečně nyní nadnárodním fenoménem. Eh, chtěl bych se pozastavit u některých argumentů, kde například definoval eh, stávající organizovaný zločin za organizaci bez hranic, bez občanství, bez vlasti. A tím vyjádřil například eh, myšlenku, která je nyní široce sdílena. Například eh, pan soudce Falcone by netušil před 20 lety, že toto tak důležité téma, které je tak důležité, že bude Eh, vyslyšeno zde na evropské úrovni. Měli bychom eh, do roka vypracovat eh, zprávu a tak se chci zeptat, co, se, co si myslíte o mezinárodní spolupráci policie v oblasti boje proti organizovanému zločinu a zejména pak v souvislosti se zisky z nelegální činnosti takové super eh, státní zastupitelství nebo mm, nějaký podobný orgán, jaký by mohl mít eh, pozitiva, jak, eh, jaký přínos by mohl mít. A to proto, aby organizovaná zločinnost, která je takto potírána díky podobným orgánům v Itálii, tak to mohly potírána tedy i jinde. Děkuji. Eh, slovo má eh, paní Borsellino na minutu. Děkuji vám, paní předsedkyně, děkuji také panu státnímu zástupci za tak eh, jasnou analýzu zločinnosti. Chtěla jsem se otázat na jednu věc. Tváří v tvář tomu všemu by bylo důležité zabývat se také prevencí, neboli snažit se pochopit eh, to, jak to, co se stalo v Itálii už před dlouhou dobou, a co může nakazit i celou Evropu, třeba, že se nyní hovoří tedy jak si o nákaze jen velice povrchním způsobem. Hovořilo se o článku 416a, že by se hodil i v Evropě. Eh, také se hovořilo o tom, že by zde mohly být tedy ty společné eh, pracovní skupiny eh, na evropské úrovni, o tom, jak by mohla fungovat nějaké celoevropské, celoevropská protuk, prokuratura. Hovoří se o obrovských ziscích organizovaného zločinu. A při této příležitosti je nutné se zmínit Eh, také o obestavování a konfiskování majetku. To je opravdu specifická věc v Itálii, protože to má i své etické stránky při využití tohoto zisku z nelegální činnosti. Samozřejmě hned vytane na mysli i eh, otázka korupce. A teď se vás chci na něco zeptat. Korupce je vyživována finančními prostředky a obrovskými zisky organizovaného zločinu. A to všichni dobře víme v Itálii že e, tyto peníze interferují e, se světem politiky. E, činí se něco v Itálii a v případě, že ano, co se činí pro to, aby se bránilo infiltraci mafie do politiky? Ptám se na to, jak to vypadá v Itálii, proto, abychom v Evropě mohli pochopit, jak se tomu dá předcházet. Neboli, jak předcházet infiltraci mafie do politiky a jaké volby na základě této úvahy jsou konány. Děkuji, eh, paní Weiler. Ja, ich kann's ganz schnell... Děkuji. Já to řeknu velmi stručně. Eh, ve vašem vystoupení jste řekl, že teď už je možné konfiskovat eh, majetek a to zvláště v těch oblastech, kde se konkrétně odehrává trestná činnost. Myslíte si, že evropské směrnice v této oblasti jdou dostatečně daleko? Stačí k tomu, aby bylo možné stíhat eh, tyto trestné činy, protože v některých zemích eh, tato směrnice ještě nebyla implementována. Myslím si, že zabavování majetku, konfiskace je zásadním um, instrumentem, aby se řešily problémy trestné činnosti. Eh, Děkuji jako poslední Pan Zevka. Děkuji bardzo, szanowny. Děkuji, vážený pane prokurátore. Já mám jenom stručnou otázku na vás, jakožto na člověka z praxe, protože jsme v Evropském parlamentu neboli eh, v zákonodárné instituci. Vy eh, fungujete ve své zemi, přičemž se opíráte o Um, právní pořádek v Itálii. Chtěl bych se vás zeptat, co si myslíte, jaký je vztah mezi legislativou, ať už je dobrá, špatná nebo průměrná, a mezi efektivitou boje proti, efektovanému, uh, proti uh, organizovanému zločinu. Nemáme žádnou právní pouč. Všude jsou pravidla, která umožňují boji proti mafijním organizacím, ale nedaří se to. Ptám se tedy, zda kvalita eh, právní úpravy má vliv na efektivitu činnosti zaměřené na boj proti této činnosti a co by mělo být eh, přidanou hodnotou v komunitárním právu plus k národním legislativám, aby to konečně už se nám dařilo. Děkuji. Děkuji. Slovo má pan státní zástupce Krásov. Já vím, že bude obtížné odpovědět v pěti minutách na všechny dotazy, ale prosím, pokuste se o to. Eh, tak dobře, bude to jako telegram. Hranice. Ano, Evropa má svoje hranice. Proto je třeba hájit tyto hranice. Ano, chápu, že námořní hranice a pobřeží mm, mají své eh, vlastní charakteristiky eh, a proto je třeba vytvořit filtry. Například po silnicích lze do Evropy stoupit. Mm, prostřednictvím určitých eh, vstupů na hranicích a někde to bývá snadné. A to jsou právě místa, kde je zapotřebí přísně a bedlivě hranice chránit, tak, aby se bránilo eh, tomu, že do Evropy budou vstupovat všechny ty eh, druhy zboží, o kterých jsem hovořil. Zda je tedy lepší Eh, aby byly určité eh, orgány, anebo aby se spolupracovalo bilaterálně. Spolupráce se rodí na základě eh, charakteristiky trestného činu. Pokud je to nadnárodní trestný čin, tak je spolupráce ne bilaterální, ale multilaterální. Setkal jsem se při vyšetřování s případy, které se týkaly paralelně několika států a docházelo tedy současně i k zadržování osob a e, zadržování majetku v několika členských státech. Pak je e, zapotřebí spolupracovat, aby tedy spolu spolupracovaly složky policejní, složky soudní, aby docházelo tedy e, k vydávání na základě žádostí, protože jinak bychom vždy zůstali pozadu. Zločinci, jak už jsem říkal, přijali taková opatření, eh, že v době, kdy my přicházíme na místo, vlastně zločinecká organizace už neexistuje. A proto je těžko potom sledujeme. Přijdu k dalším otázkám. Geopolitická povaha. Vždy připomínám to, že když padla berlínská zeď, Hned eh, došlo k telefonátu mezi eh, mafian, mafiánem z západního Berlínu, Berlína do Itálie a ten z západního Berlína říkal, hned musíš do východního Berlína a nakupuj. Co mám nakupovat? Pizzerie, hotely, noční kluby, všechno, všechno. Takže už toho samého dne se vrhali na nové e, kriminální trhy. Proto je třeba využívat prevence, je třeba sledovat a zajímat se, eh, kam může jít eh, Eh, tento kriminální zájem. Určitě to je tam, kde jsou slabší instituce, kde jsou slabší systémy, kde eh, mohou vytvářet strukturu tak, aby ovlivňovali politickou a sociálně ekonomickou situaci. Proto je pro nás velice důležité, abychom spolupracovali, a to ne na evropské, ale celosvětové úrovni. Proto, abychom přešli tomu, že zde budou existovat nějaké mafiánské státy. To je státy, kde organizovaný zločin dokáže ovlivňovat pravomoce, dokáže ovlivňovat instituce i prostřednictvím korupce a tak dále. Mafie. Tam, kde pracuje, tak tam není vidět. To je jejich strategie. A proto některé části naší země, tedy Itálie i Evropy, nelze měřit eh, v těchto zemích na základě eh, statistiky o vraždách nebo o nějakých trestních činech, které eh, byly spáchny na daném území. To je skutečně špatné měřítko. Naopak, bylo by zapotřebí pátrat po osobách, které zdánlivě nevykonávají trestnou činnost, ale k tomu člověk potřebuje určité poznatky, určité informace, tak, aby mohl začít s podobným vyšetřováním nebo zkoumáním. A to je zase možné opět i na základě mezinárodní spolupráce. Zejména, když už některé zkušenosti jsou známy e, z jiných e, států. My sami jsme u nás e, toto zažili, při spolupráci mezi severem a jihem Itálie. A skutečně velice plodné to, aby policie a soudní složky spolupracovaly e, s, aby tedy spolupracovali e, ty místně příslušné složky e, v místě, kde dojde ke zločinu, s těmi složkami, které jsou místně příslušné pro původ tohoto trestného činu a aby se tedy pátralo i na místě, kde se zdá, že daný trestní čin se nevyskytuje. Nikdo nechce připustit, že na svém území takovýto jev má. A to je snad to nejškodlivější a nejkatastrofičtější, protože až to vyjde na povrch, už nebude možné působit preventivně. Evropské soudní právo k čemu by bylo dobré. No, pro nás je užitečná taková legislativa, která by byla eh, dostupná a dala se eh, včas používat. Všude. Například vzájemné uznávání eh, rozsudků. Já bych si přál, aby Evropské společenství mělo evropský zákon pro všechny evropské země. Já vím, že to je sen, ale to je realita, v jaké já pracuji a jsem zvyklý na to, že věřím ve sny, věřím v utopie a mám ty naději, že jednou bude možné mé sny realizovat. To, taková je tedy moje osobní tendence. E, evropská vězení. No, já si nemyslím, že bylo zapotřebí mít nějaké e, komunitární nápravné zařízení, ale je dobré, aby státy spolupracovaly, aby například e, mm, spolupracovali Eh, ti, eh, kdo eh, v rámci v rámci různých tedy těchto zločinných združení, tak ti, kdo spolupracují s policií, spolupracují se spravedlností, aby spolupracovali i na vyšší úrovni. A to proto, aby třeba nedocházelo k tomu, že ten, eh, kdo eh, má nějakou funkci v, v organizaci zločinného typu a je v určitém vězení, tak aby tam nemohl dále vykonávat eh, svoji funkci. Nyní, vzhledem k tomu, že se mm, také kolegyně zeptala na mm, evropského státního zástupce, nebo evropského prokurátora. Já si nemyslím, že by mohl být nějaký super prokurátor eh, ze prostého důvodu, protože členské státy by se musely vzdát eh, svého sankčního práva. Ale mohl by zde být eh, evropský hm, prokurátor, který by plně hájil zájmy Evropské unie. To ano. Takovýto evropský prokurátor by mohlo fungovat podobně jako náš italský státní zástupce, tak, aby byl nezávislý na jakékoliv výkonné moci. Měl by povinnost a právo stíhat eh, veškeré eh, Eh, veškeré eh, trestní eh, kauzy a musel by mít také možnost vést nějakou vyšetřovací soudní policii a vést vyšetřování jako takové. To všechno by bylo zapotřebí, aby mohl hájit zájmy Evropského společenství, protože to jsou nadnárodní zájmy a měly by být tedy hájeny na úrovni nadnárodní prostřednictvím takového systému, který lze vytvořit jako nadnárodní. Podobně jako je tomu u hranic. Eh, víme, že je celá řada hranic, ať to jsou hranice technologické nebo hranice zájmů. My se musíme snažit o to, abychom vytvořili jednu společnou hranici a to proti organizovanému zločinu. Pokud zde mají například podniky zájem na ochranu své obchodní značky, tak musíme v tomto bodu společně vytvořit společnou hranici pro boj proti padělanému zboží. Ať už se to padělané zboží objeví kdekoliv. Musíme se snažit spolupracovat i se zeměmi, jako je Čína. Čína je nyní v samotném centru takovéhoto nelegálního obchodu. A proto je třeba, aby Evropa dosáhla jednoty v tom, že se bude snažit, možná snad nejdříve diplomaticky a pak i jinak, dosáhnout tedy, jak jsem říkal, spolupráce i se zeměmi mimo Evropskou unii. Celá řada problémů v dnešní době nevzniká v Evropě, ale na jiných kontinentech a Evropa trpí jejich následky. Stejně jako často trpí i finančními následky, jak už jsme viděli v určitých dobách. Kromě toho si myslím, že jednotlivé agentury, které v Itálii spolupracují, mohou také trpět ehm, různými infiltracemi. Já jsem v úřadu, když jsem byl eh, v Palermu eh, na místě státního zástupce, došlo tam k infiltraci osob v policejních eh, složkách Eh, ze strany eh, mafiánských uskupení. A nám se podařilo eh, toto odhalit a eliminovat takovouto rakovinu. K tomu je nepochybně zapotřebí mít instituce, které bedlivě sledují situaci a mohou oznámit i to nejmenší porušení institucionálních úkolů, aby se zjistilo následně, zda to bylo jen eh, eh, nějaké opomenutí, eh, nedbalost, anebo zda to byla spolupráce s nepřítelem. Mm, pane poslanče Borgecio, co se týče vyjednávání, ano, já jsem pro hledání pravdy a zjištění pravdy a měl jsem to štěstí, že jsem s tím ten člověk z Patuca, kterého vy pravděpodobně neznáte, ale v Itálii je dobře znám, a poskytl určitá prohlášení a tímto otevřel celou kapitolu vyšetřování. Vyšetřování, o kterém vy velice dobře víte, že ještě stále probíhá. Až se uzavře toto vyšetřování, Eh, bude jasné, že to je vzor toho, co se nikdy nemá dělat, protože žádný stát nemá eh, jednat eh, s kriminální organizací. A tak si myslím, že to bude užitečné i pro poznatky v Evropské unii, ale jak už někdo řekl dávno přede mnou, nechte nás vykonat nejdřív práci. Nemůžeme samozřejmě dopouštět to, aby někdo vyjednával se zločineckými organizacemi, které se dopustily celé řady krutých eh, zločinů. Například eh, ten výbuch na dálnici eh, v Kapáči, kde mm, na stovku metrů odletěl, odletěl doprovod Falconeho a Ehm, Falcone tam zemřel, eh, další osoby. Vypadalo to například na, na ulici Damelio, jako v Bejrutu, ehm, eh, kde i do těch nejvyšších pater vylétly eh, části lidských těl. Takže s takovými to zločinci skutečně nesmíme vstupovat do žádných vztahů. soudní spolupráce ohledně eh, onoho eh, evropského státního eh, zastupitelství nebo tedy evropského prokurátora, o tom jsem hovořil. A ještě jsem naznačil, že trestné činy, které byly jaksi mm, definovány pro určité prostředí, jako například mafiánské Eh, mafiánské činy, k ním došlo na jižní, v jižní Itálii, že by byly ehm, přesně takto tedy nadefinovány i někde jinde, protože vše se musí nadefinovat eh, s uspůsobením pro dané prostředí. Je třeba chápat eh, organizovaný zločin i jako činnost, která vyplývá ze sociálního prostředí, často má nějaké ekonomické e, souvislosti, ovlivňuje politiku, vychází ze situace v daném místě. To znamená, že náš pohled musí být globální a musí zohledňovat veškeré aspekty reality. A prostřednictvím naší analýzy pak musíme dojít k nedefinování e, trestného činu tak, aby byl nadefinován pro všechny a byl uznatelný především soudci, protože v procesním i trestním právu je zapotřebí, aby bylo možné eh, odsoudit toho, kdo je zodpovědný za trestný čin. Pak jsou různé druhy eh, trestných činů. Jak tedy tuto typologii vyjádřit? Já bych se zabývala především tím združováním. Ehm, a pak teprve Můžeme hovořit o komplikovanějších způsobech jednání u organizovaného zločinu. Jedna věc je jistá. Pokud je třeba trestat nějaké chování, tak to musí rozhodnout parlament. A musí eh, co možná nejlépe provést typologii, aby, eh, aby předešel eh, nějakému svévolnému výkladu. Pokud se něco stane trestným činem, tak se k tomu jasně naspecifikuje Eh, skutková podstata trestného činu a tím se pak může eh, řídit soudce a rozhodnout, zda se jedná o trestný čin či nikoli. Eh, pak je tu otázka hmotného trestného práva, kde je ta otázka mnohem širší tedy, ale pokud chceme potrestat nějaké chování, nějaký druh chování, tak je zapotřebí, aby se všichni shodli na tom, že takovýto druh chování je třeba trestat nějakou sankcí. Už opravdu skončím, já vím. Korupce. Je tu i vztah mezi mafií a politikou. Ehm, je zbytečné se skrývat za fíkový list. V Itálii máme různá opatření či zákony, například rozpuštění těch obecních rad, Například, když je nějaký orgán eh, zvolen eh, lidem, může být administrativním aktem rozpuštěn. A to proto, že daný orgán eh, podle zjištění už ne reprezentuje zájmy občanů. Protože mě například působí někdo spojený s organizovaným zločinem. A pak je to také Eh, potrestání eh, za eh, hlas za nějakou protislužbu. Nám připadá jako veliké omezení to, že se jedná, tedy o kom, že se jedná za protislužbu vyjádřenou pouze penězmi. Všichni víme, že v některých členských státech mají v něčem lepší právní úpravu, dokonalejší, ale zase v jiných případech ji máme my a doufáme, tedy v tomto konkrétním případě, že evropské státy mohou přijmout něco podobného, co už existuje u nás. I tak eh, takové rámcové rozhodnutí, které například ještě nebylo například ratifikováno v našem státě a nebylo eh, transponováno, tak mám celý seznam a je to opravdu nepříjemné. Některé státy, které převzaly už tato e, rozhodnutí, už je mají, a jiné ještě ne a k ním v tomto případě patří Itálie. Nestačí tedy mít rámcové rozhodnutí, protože, jak jsem říkal, e, mým snem je mít zákon. Zákon, který by mohl platit pro celou Evropu. Je pravda, že řada zemí plně ještě eh, neaplikovalo ve svém vnitrostátním eh, řádu například konfiskaci. Nepochopili možná význam tohoto nástroje dostatečně. Ano, je to bezpečný způsob, jak postihovat kapsy, majetky zločineckých organizací. Odnětí svobody. Eh, víte, když je někdo, když někdo má i do vězení, může být nahražen někým jiným takže to není ten nejlepší postih. Mnohem vhodnější je eh, tedy postihnout jejich vlastní kapsy. A už na závěr, jakou přidanou hodnotu má tedy takovýto zákon, který eh, bych si přál. Kromě těch norem, které eh, trestají nějaké nedostatky nebo chování, je se zapotřebí působit i preventivně. Prevence je nesmírně důležitá. To proto, že prevence předchází tomu, aby vůbec došlo k té patologické situaci trestného činu. Když je zákon, když máme eh, zákon, který trestá nějaké chování, je také dobré mít eh, prevenci, která bude předcházet tomu, že vůbec zapotřebí takovýto zákon použít. Já se omlouvám za to, že jsem musel tak stručně proběhnout eh, argumenty, které by potřebovaly diskuzi trvající několik týdnů. Děkuji vám, pane státní zástupče, zejména za způsob, jímž jste objasnil tyto aspekty a témata a také za to, že podobně jako naši řečníci z dopoledne jste zdůraznil to, že zapotřebí mít nějaký evropský zákon, který by se evropským způsobem postavil tomuto problému. E, přeji si, abychom měli ještě další příležitosti k dalšímu setkání s vámi. Děkuji vám ještě jednou za tento seznam rozhodnutí přijatých Evropskou unii ještě předtím, než vstoupila v platnost Lisabonská smlouva a která ještě nebyla tedy eh, transponována v Itálii a v jiných zemích. Eh, a pan státní zástupce nám také předal svůj projev, který následně můžeme distribuovat. Nyní se vyslechneme dalšího experta francouzského, Žana Žaka Kolombiho, Eh, který eh, vede eh, vedu oddělení pro mezinárodní vztahy ministerstva vnitra. A ze své zkušenosti může hovořit o způsobech spolupráce mezi národními a evropskými orgány. Můžete nám prosím vysvětlit zejména, jaký typ problémů se objevuje, zejména z operativního hlediska, když přecházíte z národní úrovně na mezinárodní či evropskou. Budeme postupovat podobně. Eh, nejdříve vy budete mít slovo a následovat bude potom diskuze. Pardon, j'imagine. Omlouvám se. Takže dobrý den, dámy a pánové, a Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Já se tady pokusím o stručnou prezentaci a potom vám dám ještě prostor pro otázky. Já jsem francouzský policista, patřím k soudní policii ve své zemi, ale pokud je o veškeré agentury Francouzské republiky, já řídím všechny ty, kdo jsou pověření s policejní spoluprací i z hlediska operačního a institucionálního, abychom mohli bojovat proti organizovanému zločinu i zločinu obecně. Uvědomuji si, že jste se zaměřili především na Itálii, na italské aspekty. Ovšem je všeobecně známo, že ve Francii nemáme mafii v italském slova smyslu. Neboli zločinecké organizace, všemocné organizace, které dokážou spochybnit samotný stát. Ovšem to, že ve Francii nemáme mafii, neznamená, že nemáme organizovaný zločin. A abych tomu řekla víc, Francie trpí polymorfním organizovaným zločinem. Mohu uvést třeba případ italské mafie ve Francii, protože ještě dnes já jsem jediným neitalským policistou, který více než sedm let byl členem jednotky zaměřené na boj proti mafii. Bylo to v 90. letech. A chci využít přítomnost paní Borsolino a vyjádřit svou úctu. Já jsem se skutečně hodně naučil i od Giovanniho Falconiho, i od ostatních italských kolegů, jsem jim nesmírně vděčný. Mohl bych mluvit o turkofonní mafii nebo o rusofonní mafii ve Francii. Mohl bych mluvit o jihoamerickém organizovaném zločinu, o afrických mafiích a mohl bych mluvit také o té kočovné kriminalitě, která k nám přichází z východní zemí. Nicméně raději vám něco řeknu o organizovaném zločinu francouzském neboli o takovém zločinu, jehož aktéry jsou francouzi narození ve Francii, kteří se dopouštějí trestné činnosti ve Francii směrem na venek. Co je to francouzský organizovaný zločin? My nemáme nějakou obzvláštní typologii. Já vím, že v mezinárodním měřítku se o tom hovoří méně než o jiných typech zločinu. Ale pro nás, pro francouze, 75 organizovaného zločinu má francouzský původ. A z toho 80 patří mezi novou specifickou kriminalitu na předměstích a týká se to obchodování s konopím. Další organizovaný zločin je zločin tradiční. Jsou to tedy kriminální skupiny, které existují už dlouho, jsou v podstatě věčné a ty nacházíme v naší zemi na ose sever-jih, od Lil na belgické hranici, Paříž, Lyon, Azorové pobřeží, Provencálsko a Korsika. Co je to korsická kriminalita? Samozřejmě je to mafie, je to něco jako Cosa Nostra. Korsika je ostrov, který má 250 tisíc obyvatel. A tam se pracuje v jiných dimenzích. Nicméně od roku 2008, když se kriminální scéna začala měnit, to zemětřesení ve zločinu na Korsice vedlo k 67 případům vyrovnávání účtu do posud. Tradiční implantace těchto skupin se projevuje na Azorovém pobřeží. Týká se to hazardních her, loupeží, korupce, spekulací s realitami. Pak jsou tady různá odvětví v Jižní Americe a v Jižní Africe, kasína, padělatelé. Marseji se situace v poslední době za posledních 30 let nesmírně změnila. V marsejské organizaci máme takový podřízený typ zločineckých organizací. Týká se to například drog, vydírání. Tyto zločinecké skupiny, když jsou silnější, řídí i Nice, Montpellier a podobně. A když mají menší sílu, tak jsou omezené na Marseille. Pak je tady Lille, to je propojení na belgickou kriminalitu, Lyon, NIS. V NIS pozorujeme organizovaný zločin, který se usazuje na citlivých předměstích. Zločinnost na předměstí je specificky francouzský jev, který vznikl asi před 20 lety, když se z Maroka do Francie začaly dovážet velká množství kanabisu Jedná se asi o 3 miliardy eur za rok. asi 250 tun. A je to významný zdroj černé ekonomiky naší zemi. A pak jsou tady další produkty, kokain, heroin a syntetické drogy, jak také uvádí francouzská observatoř, a to představuje asi milion eur. Převážná většina těchto kriminálních skupin, které jsou zapojeny do tohoto obchodu, pocházejí z těch předměstí. Znamená to tedy, že z kulturního hlediska mají blízko k výrobcům, kteří jsou především z Maroka. A to ulehčuje komerční transakce. Oni potom investují v Magrebu, Magrebu, především v Maroku, nebo v Alžírsku, nebo v Tunisku. Ale získat tam peníze je mnohem obtížnější. Tyto skupiny musí jednat velice rychle. Jak se organizují? Ve smyslu jsou to přístupňové organizace a najdeme téměř ve 400 městech v naší zemi. Základem jsou místní prodejci, A v této fázi se projevuje určitá rivalita. Oni bojují o kontrolu určitých území a Prokurátor Grasa jistě bude vědět, o čem mluvím. Jsou registrovaní, stejně jako uživatelé zbraní. Pak je tady druhá úroveň. To jsou zprostředkovatelé. Ti nakupují a prodávají pravidelně určité množství těchto látek. Tyto skupiny jsou v kontaktu s výrobci, předplácejí si zboží, a dokážou se velice rychle přemístit do Jižního Španělska nebo do Maroka. Tato skupina je strukturovanější a obchoduje i s jinými produkty, nejen s marihuanou. Nebo například s marihuanou. A je to nebezpečné, protože v poslední době se velice vyvíjí obchod s kokainem z Jižní Afriky. Dodavatelé z Maroka a marocké kriminální skupiny dovážejí do Francie kokain. A ten se stává stále rozšířenějším. Dostává se do našich předměstí i do těch nejzapadlejších koutů Francie. Takže struktura prodeje a obchodu se velice změnila. Z městské nebo příměstské kriminality se to rozšířilo na celý francouzský venkov. A nahoře, na vrcholu pyramidy zločinu, i několik desítek kriminálních organizací. A ty jistým způsobem určili směr, udali směr tomuto zločinu. Jsou to takzvaní velkoobchodníci, kteří jsou za všechno odpovědní a jsou schopni naraz nakoupit až několik tun těchto produktů. Často jsou to národní kriminální organizace, jsou velice dobře strukturované ovládají obchodní cesty a mají kontakty na marocké, španělské úředníky a skutečně tvoří, vytváří obrovské zisky. Potom investují ve Francii, ale i v cizině. Jejich tzv. zodpovědní činitelé jsou velice často usazení v Holandsku, i mimo jiné v Nizozemsku, nebo také ve Španělsku. Samozřejmě jsou to obrovské finanční částky souvisí s tím nejrůznější zločiny. Dnes se ve Francii domníváme, že 70 až 80 případů vyrovnávání účtů souvisí přímo nebo nepřímo právě s obchodem s marihuanou. Týká se to například kvality, množství těchto produktů, dodržování nebo nedodržování určitých norem a tak dále. Ani nemluvě o únosech těchto obchodníků s cílem vytvořit tlak na určitou skupinu. Dochází ke krádeži zboží, některé skupiny se specializují na loupežná přepadení těchto překupníků s drogami. Mám sedm a půl minuty na to, abych vám vysvětlil, v čem spočívá podstata tohoto jevu. Proč o tom mluvím? Ne proto, abyste začali uvažovat o jiném území. Chci, abyste si udělali obrázek nebo představu o tom, jaké prostředky využíváme v naší zemi pro boj proti tomuto zločinu. Francie usiluje o mnohostranný, ucelený přístup a reakci. Už jsem říkal, že máme určitou architekturu. Pro výměnu informací využíváme také mezinárodní policejní výměnu. Vytvořili jsme centrální vstupní portál pro tyto informace na ústředí policie. Je tam napojený Interpol, Europol, Schengen, Prim a také naše policejní složky. Aby bylo možné tyto výměny institucionalizovat, analyzujeme je také eh, v souvislosti s různými trestními řízeními. A není to jediný systém. Specifika francouzské platformy spočívá v tom, že je to platforma, která jednoduše vede ke společné práce policie a ostatních složek. Funguje 24 hodin denně, jsme napojeni i na soudce, na soudní pracovníky, kteří jsou proškoleni a napojeni na cizí zahraniční partnery a realizují tu každodennou, každodenní soudní spolupráci. A jsou v podstatě pověření policejní spoluprací. Například eh, pokud máme nějakého litevského nebo španělského soudce, který vydá evropský stykač a pokud máme informaci, že utečenec je ve Francii, pak v reálném čase, v průběhu 24 hodin po celý rok, máme k dispozici soudce a můžeme kdykoliv zasáhnout proti takovému zločinci. Jaké máme další nástroje? Řekl bych, že jsme skutečně koherentní a mnohostranní. Snažíme se koordinovat institucionální nástroje, kterých jsem mluvil, já se k tomu ještě vrátím, a také bilaterální nástroje. Vezměme si například obchodování s drogami. Vezměme si třeba, protože já jsem mluvil o východní Africe a o cestě Maroka, Maroko-Španělsko, nejenom proto, abych to stigmatizoval, ale to je prostě typická situace. My víme, že kokain přichází z východní Afriky a z Jižní Ameriky. Víme, které jsou ty tři producentské země, víme, které státy jsou pak pašeráky. Jaké nástroje využívá Španělsko za účelem koordinované represe spolu s ostatními partnery? Samozřejmě máme styčné důstojníky. To je instituce, která není nová. Francie má jednu z nejdůležitějších sítí styčných důstojníků na více než 85 zemích. V Jižní Americe, co nejblíže zdrojům produkce, máme lidi v Bogotě, ve Venezuele, v Peru, v Brazílii a tak dále a tak dále. Samozřejmě máme kontakty i na americké agentury, které se zabývají monitorováním situace v Karibiku, aby sledovali lodě, které převážejí drogy na Martiniku neboli na francouzském území, ale co nejblíž k zemím, kde se ty drogy produkují, jsme vytvořili hlavní úřad pro sledování těchto překupníků s drogami. A v této agentuře přijímáme španělské, britské, německé a další styčné důstojníky. A koordinujeme s nimi naše činnost. Pracujeme také na platformách na úrovni EU v Evropě. Tady bych zmínil například platformy, které zachycují lodě, které se plaví po různých mořích, to třeba v Tulonu, v Lisabonu. Máme také styčné platformy ve východní Africe, v Dakaru, v Haně a v Akře. A pak máme samozřejmě také Němce, Angličany, Holanděny, Portugalce, Španěly, Francouze a tak dále. No a potom máme velký počet těchto styčných důstojníků v Maroku a ve Španělsku. A abychom se vrátili k pašování marihuany, ve Francii jsme přesvědčeni o tom, že aniž bychom poškodili použití těchto nástrojů, jako je třeba Europol, a k tomu se ještě vrátím, myslíme si, že existuje určité množství operací, které mohou být vedeny pouze se zahraničními partnery, kteří jsou do této činnosti zapojeni. Proto máme více styčných důstojníků v Madridu, Malaze, Chevirase, v Barceloně, v Alicante, a ve stejném duchu chtějí naši španělští partneři otevřít společnou agenturu v Algeciras a tam budeme spolupracovat i s marockými úřady. A já myslím, že na jejich žádost se Francie bude obracet na společný komisariát v Maroku, pokud bude zřízen, protože jsme přesvědčeni o tom, že některé činnosti je třeba sledovat eh, co nejvíc. Samozřejmě to všechno musí být bez újmy na ostatních nástrojích, abychom zašli ještě dál. Francouzská a španělská vláda v dubnu 2010 podepsali dohodu mezi ministry vnitra, dohodu o zřízení stálých informačních týmů. Ve Francii je potřebujeme, abychom dokázali ničit tyto sítě, potláčet obchod. A proto potřebujeme informace, které získáme přímo na místě od těchto kriminálních skupin, které sídlí na jihu Španělska. My jsme tedy vyhlásili oficiální francouzsko-španělskou drogovou jednotku, která je už teď v provozu a cílem těchto týmů je udržovat na španělském území francouzské odborníky na obchodování s drogami a praní špinavých peněz, kteří úzce spolupracují se španělskými orgány. A samozřejmě sledují pohyby majetku francouzských kriminálních skupin, které jsou tam usazené. Výsledky těchto operací jsou následující. 18 tun zabavené marihuany, 16 kg kokainu, 80 vozidel, 174 zločinců bylo zadrženo a vydáno spravedlnosti. Mnozí z nich vůbec nebyli francouzské policii známy. A uvidíme, kam se dostaneme za 15 minut. Ještě chviličku, prosím aniž by byly poškozeny nástroje mezinárodní spolupráce, jak je Francie používá. Francie chce maximálně využívat agenturu Europol v tomto směru. Domnívá se a věří tomu, že ví, jak vypadá kvalita výsledků v oblasti kriminální analýzy od této agentury. A věříme tomu do takové míry, že byla zřízena inovační iniciativa začátkem loňského roku, jsme se rozhodli spustit určitý experiment. Ve francouzských policejních službách máme žandarmy, policisty, kteří se zabývají organizovaným zločinem. A máme možnost přímé výměny s různými teritorii, s Europolem, aniž by to procházelo přes ústřední orgán, který řídím já. To neznamená, že obcházíme tu centralizaci. Ne, to využíváme také, ale chceme, aby to bylo maximálně pružné. Pokud je o Europol, my jsme naprosto dokonale pochopili, že jsme předpokládali systematické plnění spisů Europolu na základě údajů, které se získávají v členských státech a my v současné fázi fungování Europolu i vzhledem k situaci francouzských institucí a vzhledem k francouzské kultuře a zvyklostem, my bychom spíš byli proto, abychom vyzývali k využití Europolu jako dobrovolného zdroje těchto databází. Neměl by to být povinný zdroj. My jsme velice spokojeni s tím, jak nástroje Evropské unie, například PRIM, fungují. Máme vlastně v, pilíř, v, v PRIMu tři pilíře, pak máme Schengen, to je vlastně každodenní policejní spolupráce v tisíci různých otázek. Ale nezapomínejme, a tím už asi budu končit, že využívání těchto nástrojů v globalizovaném světě, jak to známe, včetně světa kriminality si vyžádá vyvážené využívání evropských nástrojů a také nástrojů Interpolu. Připomínám, že Interpol je největší agentura kriminální policie na světě. Zhromažďuje a zastřešuje velký počet států a má velikánské možnosti. A my dáváme veliký pozor na to, aby nedocházelo k duplikaci v období rozpočtových škrtů, abychom neplýtvali penězi a energii ale aby se Europol a Interpol doplňovali, aby spolupracovali jejich šéfové a aby opravdu docházelo k synergiím. A proto jsme proto, aby se v Evropě vytvořily určité platformy, stejně tak jako třeba v Singapuru jsme podpořili vytvoření nástroje Interpolu stejného typu. Ale oni musí spolupracovat. A to je tady francouzský postoj ve výkonných výborech obou agentur. Takže už se nechci vracet k dalším věcem, ale to, co říkal pan prokurátor Grasso, to, že některé výzvy, před kterými budeme v budoucnu stát, a které my jako francouzští vyšetřovatelé musíme řešit, v podstatě, co to znamená? Co můžeme očekávat od vás? Některé ty výzvy jsou velmi náročné. Stojíme před nimi úplně všichni. Prokurátor Grasso hovořil o směrnici o zachovávání a získávání údajů. Já se k tomu nechci vracet, ale chci vám uvést jeden příklad. Bohužel je velice aktuální z nedávné doby, všichni jste o tom jistě slyšeli. Šlo o ty vraždy v Toulouse a v Montobanu. To je takový symbolický případ, symbolický incident. Nebudu zacházet do podrobností, ovšem zájmu francouzských vyšetřovatelů na základě jejich potřeb a na základě potřeb soudců byl tento člověk nakonec identifikovaný za dramatických okolností a vyšetřování se snažilo dokázat, jak vůbec mohl takovéto teroristické činy spáchat. Uvědomili jsme si, že byl v Afghánistánu nebo v Pákistánu. A na takovém vyšetřování je vidět, že je to vlastně závod s časem. a jevy, které s tím souvisejí, mohou být starého data. A proto si plně uvědomujeme, že je potřeba chránit individuální svobodu každého z nás, ale současně máme velké obavy z toho, že zkrácení lhuty pro uchovávání údajů nám neumožní provádět takováto vyšetřování. A dokonce bych si dovolil říct, že tento chlapec, který odjel do Islámabádu, nejel z Paříže, protože tam není přímý let z Paříže. On musel využít nějaký jiný let v rámci Evropské unie. A když si vezmeme takovýto interní let v rámci EU, tak v podstatě není možné žádné vyšetřování za takových okolností. A ještě bych si dovolil poslední věc, abych se vrátil k té směrnici o uchovávání údajů. Paní poslankyně, páni poslanci, rád bych vás poprosil, i pokud jde o používání nástrojů Interpolu, kam přispívají všechny naše státy, i finančně, nezapomínejte, prosím vás, u této směrnice, že výměna informací změna mezinárodních informací musí být v této směrnici také zakotvena. Protože v současné směrnici, v současné normě zmíněna není a způsobuje to jisté problémy. Paní předsedkyně, ještě bych toho chtěl říct opravdu hodně, ale pak už by nebyl čas na otázky. Doufám, že jsem všechno řekl dostatečně jasně. Děkuji vám. Pane Kolumbi, eh, máme potíže s časem, vysí to nad námi jako Damoklův meč. A eh, proto mě sekretariát doporučoval, abych panu Korkoranovi dala v zápětí eh, slovo a potom, aby se teprve otevřelo ono kolo dotazů. Pan Korkorán Eh, vede Úřad pro majetek nabitý trestnou činností v Irsku a bude hovořit o tom, co podle nás je zásadním prvkem v této věci, a to, jak národně a nadnárodně postupovat při um, konfiskaci majetku nabitého trestnou činností. Eh, nyní Evropská komise ještě nepředložila svůj návrh pro nařízení, ale výbor Libe v Evropském parlamentu se Eh, tím to nyní již zabývá. Zabývá se tedy možností eh, právního textu o konfiskace majetku nabitého trestnou činností. Můžete nám prosím, pane Korokore, sdělit, s jakými potížemi se setkáváte ve vaší práci, jakmile dojde k přesažení národních hranic. Prosím, máte slovo. Uh, thank you very much. Mnohokrát děkuji, paní předsedkyně, a děkuji za pozvání, eh, abych se dostavil na zasedání vašeho míru. Já vedu eh, právě agenturu, která se zabývá v Irsku ehm, konfiskací majetku nabitého trestnou činností. Nejprve to bude stručný přehled o tom, co náš úřad dělá a z čeho ve své činnosti vychází. Chtěl bych tedy nastínit také eh, právní právní základy, které máme pro konfiskaci nezákonně nabitého majetku. Chtěl bych se také zmínit o tom, eh, co se stalo za posledních 15 let, kdy naše organizace existuje, co se týče politiky, procesu a jak se za tu dobu změnily trendy. Abychom porozuměli eh, vývoji eh, této činnosti, tam, kde eh, musíme si nejprve říci, co tady bylo před rokem 1986. Rok, pak přišel ale zákon z roku 1994, který se týkal konfiskace eh, majetku kriminálně nabitého. To byl velice významný vývoj v oblasti legislativy, ale vyžadovalo se odsouzení, aby ta osoba byla odsouzena trestním soudem a musel tady být zvláštní obžalování a zvláštní o toho byly potom i tresty, to znamená, že byly potom možné příkazy, aby byl obstaven majetek, skonfiskován majetek, byly, vydávaly se příkazy do bank a podobně, aby se zajistil majetek. Bez ohledu na to, že došlo k významnému vývoji eh, v oblasti trestně právní legislativy, pořád tady bylo eh, mnoho subjektů, kteří se zabývali trestnou činností a kteří se dokázali eh, s, vlastně naplnit, využívat strachem a měli značnou finanční moc a to byli schopni využívat. A původ eh, na konci eh, tohoto našeho úřadu můžeme právě vystupovat k době poloviny 90. let, kdy tyto skupiny organizovaného zločinu už byly dokázány vlastně eh, se eh, vzdálit úplně od toho, jak normálně fungoval trestní zákon. Proto byl vytvořen tento eh, orgán v roce 1986 došlo k vraždě policejního důstojníka a také jednoho investigivního nominace novinář, novináře. Na základě těchto tragických událostí byla změněna legislativa. Pro účely tohoto výboru nemusím o tom podrobně hovořit, ale chtěl bych jenom jednoduše cit, eh, eh, citovat soudce, který vykládal tehdy zákon a který řekl, že je třeba eh, zvýšit dohled eh, ze strany soudů a kromě toho bylo třeba zachovávat zákonu úvěrnosti a vyrovnání práv na jedné straně dotčených jednotlivců a na druhé straně společnosti jako takové. Teď se dostávám k samotné naší organizaci. Náš orgán, náš úřad je vlastně podle měřítka mezinárodního i měřítka velikosti policejních orgánů v mnoha jurisdikcích malý, protože máme jenom 70 lidí, 70 zaměstnanců, to je docela málo. Přičemž zaměstnanci přišli z řady eh, rezortů a jak to vidíme tady, 36 nebo 35 jsou z policie, 12 přišli vlastně z finančního úřadu nebo z ministerstva financí, pět přišlo eh, z ministerstva sociálních věcí a plus tady eh, máme tady také právního eh, odborníka a čtyři analytiky a celkem jedenáct administrativních a technických pracovníků. Jak už jsem řekl, tento náš úřad nebo orgán je velice skromný, co se týče velikosti v porovnání s mnoha organizacemi, které v mezinárodním měřítku působí. A musíme to ale vidět v poměru k eh, množství obyvatel a policistů, kterých je celkem 14 tisíc v Irsku. Takže efektivita našeho úřadu nicméně je zcela zjevná, bez ohledu na to, že opravdu velikost je malá. Cílem našeho úřadu podle legislativy je zcela jasně stanoven. A můžeme to z Eh, schrnout jako identifikace eh, majetku, kdykoliv je podezření, že takový majetek byl získán trestně, eh, trestnou činností a podnikat potom kroky v rámci zákona, aby byla tato majetka získává majetek zajištěn a aby bylo možné také zahájit soudní stíhání. Čili to jsou takové obecné cíle, velice jednoduše vyjádřené. Sám náš úřad, samo naše byro vlastně se popisuje jako multidisciplinární eh, organizace, protože tam máme, jak už jsem říkal, celníky, eh, pracovníky z finančního úřadu, sociální eh, sféry, z policejní oblasti, čili vlastně ti všichni spojí spojují síly k jednomu cíli. Eh, máme také vlastní právníky na účetní eh, záležitosti, experty, čili potom všichni vlastně jsou schopni ehm, zahajovat vyšetřování a zajišťovat eh, majetek získaný trestnou činností. Jak už jsem řekl na začátku, vlastně ehm, pracovníci přišli z různých organizací, z různých státních orgánů. Já je nebudu všechny podrobně podrobně rozebírat. Chtěl bych jenom konkrétně upozornit na to, že nedávno jsme se více zaměřili na analytickou funkci. A to zejména proto, že připravujeme teď kauzy pro soudy a zjistili jsme, že to je zvláště přínosné v tom smyslu, že veškeré informace a důkazy, které se naschromáždily, někdy třeba nebyly eh, eh, úplně brány v potaz. Brali se hlavně ty velice přímé důkazy. A my jsme se teď zaměřili právě na analýzu životního stylu například a na jiné aspekty života pachatelů trestné činnosti, abychom udělali obrázku o to, jakým způsobem přišli nesprávně ke svému bohatství. A hlavně se naše organizace vyznačuje tím, že tady máme všechny tyto různé kvalifikace zastoupeny a máme z toho týmy. Vlastně fungují pod jednou střechou, abych tak řekl, podléhají jednomu šéfovi. A je to organizace, kterou vede policie a klade se velký důraz na zásadu rovnosti mezi všemi těmi odděleními, která z nich se stává. Vlastně tedy stejným způsobem uceňujeme přínos každé z těchto specializací a vysoce si ceníme hlavně vzájemné spolupráce. Legislativa, z níž e, e, vycházíme ve své činnosti, nám zajišťuje také prostředky, jak můžeme si obstarávat důkazy, jako jsou například e, příkazy k prohlídkám a podobně. Ale asi nejdůležitější aspekt efektivity našeho úřadu je schopnost našich pracovníků i policie veřejných pracovat eh, anonymně a za tím účelem tato anonymita je právně zákonem chráněna to si myslím je třeba tady říci. Musíme rovněž říci, že pravomoce a funkce našeho úřadu se používají velice soustředěným způsobem a to proti jednotlivcům a nikoli v obecném smyslu. To znamená, že my velice pečlivě si vybíráme, na koho se zaměříme. Jsou to opravdu osobnosti, které je třeba vyšetřovat tam, kde je to vhodné a patřičné, vzhledem k tomu, o jakou trestnou činnost se patrně je jedná. Já už jsem zmiňoval více no, multidisciplinární charakter naší práce a hovořil jsem i o tom, jak mm, prakticky fungujeme. A díky tomu dosahujeme úspěchu díky tomu, že zaujímáme tento multidisciplinární přístup. Jsme schopni také si volně vyměňovat informace mezi jednotlivými orgány a to je velice přirozeným Um, zlepšením těch potíží, které dříve byly. Všechny eh, informace, které schromažďujeme, směřují k jednému cílu a všechny jsou také k dispozici každému operačnímu důstojníkovi při plnění jeho konkrétních úloh a funkcí. Tím se zajišťuje komplexní strategie, aby se plnil úkol, tedy zbavovat eh, pachatele majetku získaného trestnou činností a také to umožňuje takovou migraci kvalifikací mezi jednotlivými eh, orgány, z nichž k nám přišli lidé. Teď ten zákon zákon, na základě něhož vlastně fungujeme. Je to zákon z roku 1996. Já v žádném případě nebudu zabíhat vzhledem k času do podrobností, ale hlavní charakteristické rysy je, eh, že se tady jedná nejprve o občanskoprávní řízení a není tedy nutné, aby byla ta osoba odsouzena trestním soudem. Samozřejmě, že eh, tady jsme museli vyřešit mnoho problémů a momentálně nejvyšší soud soud eh, tohle podpořil. Jsou tady ovšem také pojistky, které jsou zabudovány, například právo na, na právní zástupce, eh, na právní pomoc a boda fide, eh, výdaje. A co je také důležité, že musí být tedy sedmileté období mezi původním zabavením majetku a mezi konečným jaksi naložením s tím majetkem jako takovým. Čili nemůžu a pravomoce, které jsou spojeny s příjmy a se sociálním eh, otázkami eh, se mohou používat zvlášť i kolektivně příslušnými osobami. Ale hlavně jde o to, že všechny kompetence, všechny pravomoce se používají koordinovaně. Já rychle přejdu k mezinárodnímu aspektu naší činnosti. A tady na tomto slajdu chci poukázat na hlavní činnosti spolupráce mezi naším eh, úřadem a různými mezinárodními organizacemi a agenturami. Samozřejmě, že interakce probíhá s našimi kolegami eh, v Spojeném království a Severním Irsku, ale stále více také spolupracujeme s našimi evropskými kolegy a vůbec kolegy na celém světě. Jsme členy Eh, Karin, to je síť pro získávání takového majetku a eh, tak, eh, také jsme zastoupeni do, v Evropské příslušné agentuře od roku 2007. To je velice důležité pro sdílení informací. Já se tedy snažím se vejít do času, proto bych chtěl jenom stručně zmínit několik záležitostí na mezinárodní úrovni, které, jak se domnívám, eh, občas působí potíže a v mnoha případech shledáváme, že jiné jurisdikce, v jiných jurisdikcích vznikají určité obavy co do výměny informací, když se jedná o občanskoprávní vyšetření, když tam zatím že ještě se nedosáhlo odsouzení trestním soudem. Dále uznávání a um, uvádění v platnost takovýchto příkazů na, na zprávu majetku. To také občas vidíme e, ale nakonec se to všechno řeší tím, že se vždycky ustaví nucený za eh, správce a že vysok, vyšší soud potom zajistí dohled. Dále uznávání a uplatňování eh, příkazů na zabavení majetku v rámci občanskoprávního řízení. Zase to ne všude se přijímá, ale eh, jsou tady ty pojistky, o kterých jsem hovořil. Otázka sdílení toho majetku se také občas vynořuje a my jsme spolupracovali v rámci příkazu na konfiskaci s jinými jurisdikcemi a nakonec tedy se ten majetek nějak sdílel. Eh, to samozřejmě souvisí také s námahou a se, eh, s prací, která je spojena s vyšetřováním. Někdy je to opravdu velmi pracné, velmi složité. A pak tady ještě jsou někdy otázky výkladu mezinárodních nástrojů. To je někdy také trošičku problém, protože z toho mohou také vznikat jisté rozpory. Obecně za to, ale si myslím, že naše organizace, náš úřad se opravdu snaží eh, být příkladem nejlepší praxe. Jsem měl úspěch v rámci irské jurisdikce a chceme nadále udržovat tyto úspěchy a dodržovat tuto nejlepší zavedenou praxi. Děkuji. La ringrazio, Děkuji vám, pane Korporane, za to, že jste konkrétně nás informoval. Chci hned předat slovo kolegům koordinátorům, tedy poslancům. Prosím, neklaďte otázky delší než jednu minutu, jinak vůbec nestihneme předat slovo eh, panu Latoremu. Jako první paní Matěj, jedna minuta. Děkuji vám, paní předsedkyně. Pane Kolombi, děkuji mnohokrát za vaši prezentaci je to určité mm, ujištění, že nejen tedy Itálie má svou mafii, ale Francie také, takže organizovaný zločin je tedy i tam. A vidíme tedy, že v Itálii se hodně mluvilo o mafii, o organizovaném zločinu. Ve Francii se o ní hovoří velice málo. Eh, spravedlnost a mm, Eh, policie. Ano, čas od času se v novinách zmíří, eh, změní to, že se někde podařilo zadržet eh, buď peníze nebo nějaké lidi, a nebo nějaké množství marihuany, ale veřejnost v podstatě neví, co se děje na úrovni organizované zločinnosti. Bohužel ve Francii to je taková strategie od levice až po pravici je to takový náš systém, naše strategie. Děkuji vám každopádně za eh, vaši prezentaci. A chci přiložit tu otázku. Uchovávání údajů. Eh, to je i otázka, kterou se zabývá náš výbor eh, LIBE. Jedná se o systém dat o pasažerech. K panu Porkoránovi. Děkuji za veškeré činnosti vašeho vyšetřovacího útvaru. Nepochybně máte velice pozitivní zkušenosti, eh, například eh, s, eh, s konfiskováním majetku získávaného trestnou činností. Děkuji a pan, paní Fajan, jedna minuta za SAD. Děkuji vám, paní předsedkyně. Především chci poděkovat oběma hostům za tuto e, vynikající prezentaci, která je nám také velmi užitečná. Chci se vrátit k obchodování s drogami ve Francii. Mám otázku nejen tedy na mm, obchodování e, s narkotiky, ale s takzvaným e, bílým masem. Dnes Evropská komise předložila strategii 40 konkrétních opatření zaměřených na boj proti obchodování s lidmi. Už eh, jste je viděli, eh, znáte je. V trestním eh, právu jednotlivých vnitrostátních úprav jste seznámeni s tím, jak je toto postihováno, tedy obchodování s lidmi. Vedou se například společná vyšetřování Eh, obchodování eh, s lidmi, pokud je to přeshraniční případ. Eh, ráda bych toto od vás slyšela. Iniciativa, která vzešla z komise, by mohla být užita, užitečná analogicky i při potírání obchodu s drogami. Je to tak? Děkuji za Alde, paní Otrndan. Mnohokrát děkuji, paní předsedkyně. Pana Kolombyho bych se chtěl zeptat, jestli by něco vylepšilo, kdybychom měli evropského prokurátora, jestli bychom měli FBI za Evropu, kdybychom měli trestní právo za EU, kdybychom v EU měli jednotné tresty pro zločince a možná i evropské věznice. Je to takový jednoduchý seznam. Můžete říct ano nebo ne. A našemu irskému kolegovi bych chtěla říct, že to bylo velmi zajímavé, ale zajímalo by mě, co se stane, když zjistíte, že ti zloduši mají aktiva nejenom v Irsku, ale také ve Švýcarsku nebo v USA. Jak to utajíte, ale zároveň řeknete Švýcarům, aby něco udělali, nebo třeba Američanům? Grazie. Eh, děkuji za zelené. Pan Stásné. Takže za ECR pan Kirko, jedna na minutu. sorry, yes, thank you, chair. Ano, omlouvám se, děkuji, paní předsedkyně. Já mám otázku asi pro kohokoliv z vás, ale spíš možná pro našeho jirského kolegu. Mě by zajímalo, jak probíhají vazby nebo kontakty mezi tím, co dělají oni a tím, co dělají Národní ministerstva financí. Protože finanční stránka zločinu je pro nás velmi zajímavá. A já uvažuji v kontextu toho, co se odehrává teď. Máme spoustu příkladů. Nejenom ve vztahu praní špinavých peněz, ale myslím také, že především pokud jde o to, jak se vyšetřuje korupce a využití těch peněz. To se stává takovým společným nebo společnou činností ministerstva financí a ostatních eh, agentur a organizací. Můžete nám k tomu něco říct? Děkuji za GUE. Jedna minuta. Pan Sondergaard zde není. Postoupíme tedy vpřed. Pan Jakolíno jako zpravodaj jedna minuta. Děkuji, paní předsedkyně. Poté, co jsem vyslechla jak pana Kolombiho, který zastupuje Francii i pana Krokrona z Irska, eh, uvědomujeme si, jaké důležité modely užitečné, konkrétní, efektivní modely boje proti organizovanému zločinu existují v jiných zemích, nejen v Itálii. Ale otázka na oba dva pány je tatáž. Jaký konkrétní vyšetřovací nástroj z vašich zkušeností by mohl být pozvednut na, řekněme, na evropskou úroveň, jakým způsobem lze čelit mafiím, jak tedy na základě francouzského či irského modelu eh, by se dalo použít i pro jiné vnitrostátní právní eh, uspořádání. Děkuji. Eh, pan Hankis. Děkuji, elnök asszony. Kolumbi úr az igen érdekes előadásában Děkuji. Děkuji vám, pane Kolumbi, za vynikající prezentaci. Vidíme tedy, že existuje mnoho různých podob organizovaného zločinu. Vy jste se zmiňoval o ruské e, kriminalitě, o ruském organizovaném zločinu. Já pocházím z Maďarska, jsme tedy jednou z postkomunistických zemí. A to pro mě, dovolte, abych to řekla, co se týče organizovaného zločinu, ano, existuje Eh, určité eh, spojení, propojení mezi eh, mm, mafiemi a státními strukturami. Víme, že tu jsou podobné rysy jak v italské mafii, tak v mafiích ve východní Evropě. V Rusku už byly poznatky o tom, že toto propojení se mm, s mocí zde je. Například se tu jednalo o organizovaný obchod se zbraněmi. Tak můžeme říct, že skutečně je určitý přesah do státu samotného ze strany těchto e, organizací zločineckých. E, toto existuje jak v Rusku, tak v zemích východní či střední Evropy. Je to i ve Švýcarsku a ve Spojených státech, kde mají zase napojení na eh, banky. Objevuje se to na realitním trhu a také na obchodování se zbraněmi. Existují eh, tedy tato pojitka i v Rusku. Uh, thank you, President. Děkuji, paní předsedkyně. Pan eh, Karkon je tady na můj podnět a já jsem rád, že tady je, protože my jsme v situaci, kdy lidé, kteří nemají zjevně žádné prostředky, žijí životem milionářů a pak lidé, kteří pobírají sociální dávky, mají dva, tři domy a lidi už to prostě nebaví. Veřejnost by chtěla, aby organizovaní zločinci zaplatili za to, co dělají. A já myslím, že o tom bychom se mohli jeden od druhého hodně dozvědět v celé Evropě, když se budeme řídit příklady, které jsme slyšeli. A mám dvě otázky, které mám pro hlavního superintendenta. Chtěl bych zdůraznit, že vy využíváte občanské právo, ne trestní právo. To znamená, že není nutné, aby byl někdo shledán vinným z trestného činu. Jak k tomu soud přistupuje? Jde o rovnováhu pravděpodobností? Vy tedy uplatňujete občanské právo ještě, než byl prokázán zločin. Za druhé, ve vztahu k tomu rozsudku McGuinness o vyváženosti práv, soud měl dát určitá práva komisaři, komisaři pro příjmy, pracovníkům vlastně sociální, aby mohli pracovat eh, například eh, s celníky, protože měli určité informace. Jak zajistit, že můžete stíhat tyto zločince, ale zároveň neporušovat práva Eh, občanů, kteří se ničeho nedopustili. Tento rozsudek zajistil, že ta rovnováha nastala. Možná, že byste nám k tomu mohli něco říct. Jako poslední pan, paní Costello. Vy Costello. Sorry, chair. Um... Omlouvám se, paní předsedkyně, mnohokrát děkuji. Já chci poděkovat všem, kdo tady vystoupili ze všech tří zemí. Ta, ty odpolední prezentace byly velmi zajímavé. Pane Korkorene, zvlášť vaše vystoupení bylo zajímavé. Já tu situaci asi eh, v Jirsku znám taky lépe. A mám několik otázek. Pokud jde o to zabavování, o to, že jste říkal, že musí uplynout sedm let, než to může jít zpátky do systému, já už se dlouho snažím prosadit, aby výnosy nebo procento z těch výnosů byly vyhrazeny jako prostředky, které se vracejí do toho místního společenství, kterého se to dotýká, protože velice často jde o znevýhodněná společenství, kde je problém především s drogami, kde drogy způsobily velké příkoří. Můžete nám k tomu něco říct? A taky by mě zajímalo jako zpravodajky, především vzhledem k tomu, že přesně 2012 komise oznámila, že bude nová směrnice, bude se to podobat tomu, co děláme v Irsku, to znamená, že nebude nutné odsouzení za trestný čin. Irsko už eh, těch věcí dělá hodně. Máte nějaký názor na to, jak zajistit, že tato směrnice bude platit a nebude to ničemu bránit? A pak mám otázku na všechny, pokud je o sběr údajů, to se tady objevilo několikrát. Jedna z věcí, která tu zazněla, byl problém přístupu k záznamům o mobilních hovorech starším 6 měsíců. Jedna z věcí, na kterou já jsem narazila v oblasti organizovaného zločinu v Irsku, zvlášť v Dublinu, je to, že řada zločinců používá neregistrované mobilní telefony, takže žádné záznamy nejsou. A mě by zajímalo, jestli můžeme udělat něco pro to, abychom přiměli společnosti, které poskytují tyto služby, aby byla čísla mobilních telefonů řádně registrována a abychom i tyto věci do jisté míry mohly vysledovat. Děkuji. Paní Jotová? Děkuji, paní předsedkyně. Já bych ráda poděkovala všem, kdo odpoledne vystoupili. Všechny ty prezentace byly velice zajímavé a mám jednu konkrétní otázku na pana Korkorana. Pokud jsem to správně pochopila, vy jste pozměnili vaše předpisy v létě 2006 a pokud je o zabavování výnosů z trestné činnosti, už není nutné odsouzení za trestný čin. A protože my se teď chystáme zpracovat odpovídající evropskou legislativu, velice by mě zajímalo, jaké máte zkušenosti z praxe. Není to tak, že takováto legislativa vede k tomu, že dochází ke zneužívání a stává se z toho politická záležitost? A ta dochází také k vyvíjení politického tlaku na určité zástupce obchodních kruhů, kterým se to moc nelíbí. Pan Weiler? Je to procedurální připomínka? Pan Weiler. Paní předsedkyně, mám jednu technickou otázku k průběhu jednání. Kdy budeme probírat poslední bod, bod číslo 12? našeho programu. Možná, že už jste to říkala na začátku. Já se ptám, jestli se to přesune o dva týdny, nebo co s tím budeme dělat. Allora, ehm, prima, abbiamo accumulato jak už jsem říkala, došlo k význačnému spoždění eh, a, odpově- a dotazy, které jste položili, eh, dostali tedy pan Korkorán a pan Kolomby a chci požádat eh, tyto pány, aby nám poslali odpovědi písemně, protože jinak by to nebylo spravedlivé vůči panu Látoremu. A proto hned předám slovo panu předsedovi eh, sítě organizací občanské společnosti FLARE, panu Franku Latorovi. Síť organizací občanské společnosti podle mne je právě eh, tím eh, nástrojem, nebo občanská společnost je tím nástrojem, který by měl mít slovo ve společnosti. Tato síť se jmenuje FLAIR a zabývá se sociálním bojem proti nadnárodnímu organizovanému zločinu. Prosím, máte slovo. Děkuji vám, paní předsedkyně, za eh, pozvání do vašeho výboru a za přispění k práci vašeho výboru. Doufám, že vaše očekávání nebude zklamáno. Paní předsedkyně, víte, že váš výbor eh, byl zaveden po 30 letech od zákona eh, Latorreho, Ronil Latorre, který eh, ustanovil jako trest, posad, skutkovou posadu trestného činu um, združení za účelem páchání trestné činnosti. Tímto způsobem se také dařilo postihovat uh, uh, zisky statočnosti. Můj otec Latorre neviděl bohužel v roce 1982 již toto schválení zákona, protože 30. dubna tohoto roku, toho roku byl zabit mafií. Eh, pan eh, státní zástupce Grasso hovořil o eh, tom, že mezinárodní společenství chápe tento zákon jako velice účinný v boji proti organizovanému zločinu. Flair, ta síť, které já předsedám, se narodila na základě svobodného rozhodnutí ehm, občanských společností, které eh, chtějí eh, v sociálním boji a kulturním boji takto vystupovat proti nadnárodním organizovanému zločinu. V roce 86 se tato síť eh, stala protagonistkou velké ehm, propagace a podařilo se získat obrovský počet podpisů v této iniciativě zaměřené na eh, zavedení konfiskace majetku získaného trestnou činností. A mělo to tedy úspěch, tento byl zákon byl zaveden. Eh, Flair, naše síť. Byla založena v roce 2009 vážení poslanci. Eh, zde v hemicyklu, kde vy eh, vykonáváte svou legislativní pravomoc. A reprezentuje 40 eh, organizací EU a z východní Evropy, Kavkazu a oblasti Středomoří. Jsou to organizace, které se zabývají bojem proti organizaci zločinu. Paní předsedkyně, pan předseda Latore chce přednést svůj příspěvek. Kdo nechce naslouchat tomuto příspěvku, prosím opusťte sál, ať zaručíme eh, kvalitní podmínky pro přednesení. Již mohu mluvit, paní předsedkyně, děkuji. Chtěla jsem vám poděkovat za pozornost. Eh, FLAIR, naše síť na mezinárodní úrovni a zejména v zemích také Evropské unie se snaží eh, propagovat a šířit informace o eh, legální činnosti a o tom, co je tedy správné jednání. Chci vás vybídnout, pokud si tak přejete, abyste navštívili naše webové stránky www.flair.net. Chci jen vzpomenout, jednu činnost, na kterou je Flair mimořádně eh, hrdá, to je OLE. A znamená to určitou letní školu Mladého fóra, eh, která už třetí rok bude organizována v Půli, to je na jihu Itálie, za účasti stovek mladých lidí z celé Evropy. A eh, tohoto letního tábora se budou účastnit mm, velice zkušení experti na organizovaný zločin, nadnárodního charakteru, na eh, právní chování a na osvědčenou praxi na národní i mezinárodní úrovni. Tento eh, příklad mě umožňuje potrhnout to, že mnozí mladí lidé si uvědomují nebezpečí organizovaného zločinu, eh, pronikání organizovaného zločinu do každodenního života. Tito mladí lidé každodenně se mm, začlenují do eh, boje o svou vlastní budoucnost, protože mafie narušuje budoucnost eh, lidí. Jsou tedy hlavními postavami eh, těchto bojů tito mladí, protože nám, dospělým, se nedaří v těchto bojích zvítězit. Evropská komise přednáší návrh eh, směrnice o konfiskaci majetku pocházející z trestné činnosti. Nebudu teď hovořit o podstatě tohoto právního textu. Chci jen na závěr říci, že pro nás je toto další výzvou. Jako FLER se budeme zabývat šířením eh, znalostí a informací eh, ve všech zemích, kde FLER funguje – Eh, znalostech tedy o tom, jak prostředkem, prostřednictvím tohoto nástroje bojovat proti organizovanému zločinu. Děkuji vám mnohokrát, pane Látore, za tento zásadní příspěvek, eh, zejména s ohledem na využití eh, tohoto nástroje k sociálním cílům. Nyní předám slovo koordinátorům. Paní Matě, prosím. Děkuji vám mnohokrát, pane Latore, za Eh, představení tohoto boje, který skutečně není snadný. Můžete mě prosím sdělit, zda zde jsou mladí lidé, někteří zemí, kteří snad eh, usilují o tento cíl více, či někteří jiní, zda například eh, mladí ze severu Evropy jsou angažovanější než z jihu, nebo někdo, mm, například mladí lidé mimo Evropu, jsou více angažovaní v této oblasti. Jedná se o sociální chování, které vlastně tímto má být postihováno, takže zda je to pro někoho zajímavější, důležitější než pro jiné. Paní Borsellino? Já jsem chtěla přednesen jednu poznámku. E, s potěšením zde vítám pana Franka Latorreho a chci připomenout jako e, místo předsedkyně Liberal, že jsme přijeli do Evropského parlamentu před lety a před, představili jsme zde tuto, toto združení Libera. A bylo nám řečeno, že nic podobného Eh, takovéto, mm, to koordinace, združení v boji proti organizovanému zločinu jinde v Evropě neexistuje. A toto vyvolalo veliký zájem u mnoha poslanců. Asociace Fléry nyní realizací toho, co nám tehdy připadalo jako sen, takový zvláštní sen. Což mě vede k myšlence, a chtěla bych to zde zdůraznit, že když se člověk eh, s úsilím pustí do práce, tak i úkol, který vypadá nemožný, může přinést výsledky a flair je toho důkazem. Pan Newton uh, Velmi stručně děkuji za velice zajímavou prezentaci. Já se chci zeptat, jestli máte hodně mladých lidí, kteří přicházejí z mého státu, což je vlastně na severu. A proč eh, se obvykle schromažďujete na jihu? Protože my máme pocit tady z toho, že je to téměř eh, schromažditě ehm, organizovaného zločinu. Není to potom pro ně pokušení, aby se oni snažili dělat nábor mezi vaší mládeží? prego, prego, onorevole. Äh, ich bedauere, dass wir jetzt sehr wenig, wenig Zeit hatten für dieses sehr wichtige Thema und ich würde äh, Máme už äh, velice málo času, čehož lituji, protože je to důležitá věc, ale zajímalo by mě, jaké tady existují možnosti pro posílení evropského aspektu této činnosti. Děkuji. Grazie. Ehm. Děkuji. I mně je to velice líto, že máme málo času chci navrhnout, abychom měli eh, příležitost eh, eh, ještě někdy jindy vyslechnout si zástupce Flair, pana předsedu Franka Torreho. Chci to navrhnout později při suzi koordinátorů, protože se jedná opravdu velice důležité téma. Já se ještě jednou omluvám za obrovské zpoždění, kterého jsme dosáhli. Opravdu se mi mm, těžko říká, že vám blahopřeji, protože skutečně blahopřát je v tomto zvláštní, protože vy neustále eh, bodujete nejen v Itálii, ale vy jste příkladem eh, i pro všechny ostatní. Zrovna minulý týden eh, jsme hovořili o boji proti organizovanému zločinu a vás jsme uvedli jako příklad tohoto boje. Slyšeli jsme, že majetek získaný tedy Eh, nebo zabavený, eh, protože byl získaný trestnou činností, je možná lepší eh, přeprodat, rozprodat. Ale ten váš příklad ukazuje, jakou cestou se dá jít vpřed. Děkuji vám ještě jednou za úsilí, které vy věnujete této činnosti, ale samozřejmě úsilí není ta věc, která nám koluje v žilách. Děkuji, paní předsedkyně. Podobně, jako jste vyzvala už předtím předřečníky, tak i já odpovím písemně. Děkuji vám ještě jednou za vaše slova. Děkuji vám, pane předsedo Latorre. Nyní hned zahajujeme schůzi koordinátorů a chci připomenout, že se odehraje za zavřenými dveřmi.